Eh, mít eh, také eh, na, podná, na nižší úrovni dostatečné kapacity. Komise tedy musí s dostatečným předstihem plánovat tyto kroky, tak aby členské státy mohly plně absorbovat prostředky. Je velice důležité maximalizovat potenciál pro národní úřady je potřeba propojit co nejvíce postupy eh, před vstupní eh, podpory z Evropského sociálního fondu, z Evropského zemědělského fondu a eh, dalších fondů. Jsou tady další aspekty, které jsou důležité také pro rámec nástroje IPA a plánování podpory pro další kandidátské země. Hlasování bude probíhat zítra a myslíme si, že by to mělo být poměrně jednoduché, protože je tam pouze jeden pozměňovací návrh a náš kolega Libor Rouček je velmi rád, že tento pozměňovací návrh může přijmout. Děkuji. Děkuji vám. Pan kolega Posod se hlásí. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem naší frakce a podporuji zprávu pana kolegy Roučka a rovněž pozměňovací návrh paní kolegyně Jinsky, který upřesňuje stanovisko a to správným způsobem. Jde o to, že dochází k určitým prodlevám a je třeba tedy posílit rozvoj kapacit, ale můžeme a musíme konstatovat, že v Chorvatsku se v uplynulých letech stalo mnoho a hovoříme zde o členské zemi, která bude příštím rokem členskou zemí EU. Takže plně souhlasím se stanoviskem pana Roučka a rovněž souhlasím s pozměňovacím návrhem kolegyně Naděždy Nenské. Nicméně mi dovolte ještě jednu poznámku, která jde politicky nad rámec této zprávy a chtěl bych zde vyjádřit něco, co mě naplňuje obavami a rád bych to oznámil výboru pro zahraniční záležitosti. Minulý týden poslovenská sněmovna České republiky eh, přijala eh, přístup Chorvatska Evropské unii, takže už máme osm ratifikujících států a to my vítáme, je to dobrá věc. Nicméně 8 zemí to ještě není ani třetina členských států Evropské unie. A musím říci, že bohužel kromě Itálie tam není zastoupen mezi ratifikujícími zeměmi žádný z velkých států. A te, kdysi byl vyjádřen explicitní cíl, aby se ratifikace uzavřely do 31. prosince ale mluvčí britského parlamentu prohlásil, že si počkají, co se bude dít do konce roku a budou ratifikovat první polovině roku příštího. A když si uvědomíme, že ten vstup má přijít v platnost od 1. července příštího roku, tak to pro nás není přijatelné a já bych nás žádal jako výbor pro zahraniční záležitosti, abychom Eh, působili na jednotlivé země, aby velké země, a zde zahrnuje i svoji zemi, brzy eh, tuto přístupovou dohodu ratifikovali. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Sorry. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že se hlásím již po druhé dnes, ale vzhledem k tomu, že se to týká i mé uh, země, tak jsem určitě povinen k tomu něco říci. Já tedy si myslím, že tato zpráva vypracovaná panem Roučkem je velice e, dobrá, poukazuje na to, na co je třeba se ještě soustředit, řízení politiky soudržnosti a řízení těch zdrojů v daném období. Samozřejmě, že to vzbuzuje určité obavy ze strany e, institucí. Řízení té předstupní pomoci i nadále je prioritou a je dobré, že zase určité úsilí tu uznáváte. Toto zhodnocení je důležité, když se rozhoduje i o částce, která bude udělena Chorvatsku v rámci příštího víceletého finančního rámce. A je dobré tedy, že se tu poukazuje na to, že je třeba posílit tu spolupráci i na regionální a, a místní úrovni. Takže mm, myslím si, že ty návrhy jsou dobré, příslušné a doufám, že tedy Chorvatsko bude opravdu dobrým dalším členem vaší rodiny. Ich danke für die Unterstützung und ich habe Děkuji za podporu a už tam nemám žádné uh, další vyjádření. Děkuji. Aber wir sollten, was der Kollege Posselt... Äh, ano, ale Měli bychom si udělat takový přehled toho ratifikačního procesu, jak o tom hovořil pan eh, posled, a podívat se, kde to pokulhává. To by možná byla docela dobrá věc, kdybychom k tomu dostali nějaký podklad a viděli třeba také, proč to v některých zemích vázne. To by bylo dobré udělat. Ano, uděláme si nyní krátkou přestávku, protože čekáme na pana Viganda a jak to tak bývá, němečtí pánové se trochu opozdili. the lady who made the report. Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, vítám vás u projednávání bodu číslo 5 pořadu jednání. Kolega Kačmárek, eh, předseda delegace pro vztah s Běloruskem, zde nemůže být také v souvislosti s fotbalem, protože se musí na rozdíl od pana Roučka účastnit fotbalové smuteční slavnosti. Nicméně mě těší, že k nám přišla Julia Korosteleva, která je autorkou studie na téma dopad cílených sankcí a jakých účinků lze dosáhnout. To je zajímavé nejenom v souvislosti s Běloruskem, ale také obecně je to zajímavá otázka. A pak zde vítáme pana Víganda, výkonného generálního ředitele Evropské služby pro vnější činnost pro Evropu a Střední Asii. A možná by bylo dobré, kdyby paní Korostaleva začala svůj výklad a potom bychom dali slovo panu Vígandovi, aby pokračoval s popisem své pozice. Paní Korosteleva, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem v publiku. V mé stručné prezentaci bych ráda hovořila o takovém přehledu zjištění naší studie o dopadu cílených sankcí na Bělorusko. Po stručném úvodu této případové studie se soustředím na několik klíčových případů, které zahrnují například klíčové hospodářské hráče, businessmeny, a podobně a poté se soustředím tedy na zhodnocení toho konkrétního dopadu sankcí a pak nastane závěr a příslušná doporučení. Politická situace a nátlak od roku 95, kdy tedy Lukašenko přišel k moci, Prodloužilo se to v roce 2006, kdy došlo k změně ústavy, kdy bylo změněn, byly změněny požadavky na referendum. Od té doby běloruské orgány se zapojily do uplatňování takových politik, které konstantně narušovaly občanské svobody a lidská práva. To znamená 19. března 2010 proběhly prezidentské volby, to vedlo k naprostému potlačení opozice, útlaku protestantů a, a také postihy určitých pracovníků, kteří se vyjadřovali proti režimu A také došlo k vyloučení některých vysokoškolských studentů z univerzit. Evropská unie zareagovala na tyto aktivity sankcemi 31. ledna 2011. Začalo to zákazy v oblasti cestování, následně embargem na vývoz zbraní a poté zmražení kapitálu, což se soustředilo na konkrétní jednotlivce, které, kteří byli napojeni právě na tu politickou opresi. A co se týče toho cestovního zákazu, to tedy bylo také napojeno právě na ty podnikatele a i určité vyšší úředníky. V podstatě jsme se v té studii soustředili na dvě hlavní oblasti. V první řadě tedy politika Evropské unie e, v těch sankcí, zda je tedy účinná, zda to vede k určitým změnám v zemi a za druhé, zda je tu určitý prostor pro rozšíření této oblasti sankcí aby to mělo tedy ten požadovaný pozitivní výsledek. Stávající politika sankcí EU vůči Běloruska se nazývá takzvanou moudrou politikou sankcí. Je zacílená na konkrétní jednotlivce, kteří jsou zodpovědní za tu opresi a snaží se na maximálně snížit negativní dopady na normální obyvatele. Ehm, máme tu tedy ten rámec té moudré politiky tady a jsme se snažili identifikovat ty opravdové zodpovědné činitele za tu opresy. Ehm, identifikovali jsme několik takových také podnikatelů a v jejich případě došlo tedy k zmražení kapitálu, znemožnili jsme tedy jejich e, přístup k jejich finančním zdrojům. A zástupci té vládní strany, tam tedy celá řada z nich byla identifikována. A Evropská unie vůči ním začala uplatňovat ty konkrétní sankce, eh, co se týče zákazu vycestování do Evropské unie. A máme tedy také určitý internetový portál, a od roku 2007 eh, se tam v podstatě zve, byla zveřejňována studie, a byla tam zveřejněna jména tisíců podnikatelů, kterých, eh, kteří byli postiženi tímto zákazem. To znamená, je to takové komplexní pokrytí mezi těmi podnikateli i politiky. Samozřejmě tedy jednak dochází k zmražení jejich kapitálu a pak k tomu, že eh, nemohou tedy vykonávat do takové míry lobbying eh, směřující na vládu. Identifikovali jsme sedm osob. A máme tedy i příslušnou dokumentaci, že byli v velice blízkém vztahu s Lukašenkem či jeho rodinnými příslušníky. Já vám je nebudu eh, popisovat dopodrobná, pouze chci zdůraznit eh, několik skutečností. Uh, Evropská unie již zavedla sankce vůči třem z těchto osob. Jedná se o Vladimíra Petfieva, Jurie Chize, Anatoliho Ternavského. Ten seznam je takový černý seznam, není ještě kompletní, v podstatě podává takový určitý přehled a může se uplatňovat i pro další nové sankce. V případě nadcházejících otázek mohu pohovořit do podrobna o těchto sedmi osobách, ale v podstatě tady je asi nejdůležitější to, že jsou to tedy úspěšní podnikatelé, značně přispívají běloruskému hospodářství a byli tedy identifikováni, že mají úzké vztahy s tou vládní elitou. Co se týče klíčových podniků, které taky značně přispívají běloruskému hospodářství, přispívají do domácího HDP a také přispívají k zaměstnanosti. Tady jsme zaznamenali stavebnictví a většinou cíleně směřující na ruský trh, také oblast strojírenství. A a spolupra- eh, hodně spolupracují tedy s Ruskem. Dále chemický, chem, chemický průmysl, petrochemie. A tady je zase zacílení vývozu na evropský trh, to znamená vývoz minerálu a chemických látek. Tady Ehm, dochází k určité spolupráci s experty na úrovni Bělorusko-Evropská unie. Máme tu určité údaje z roku 2011. A Další komodita, která se hodně vyváží, samozřejmě to jsou všechny ty minerály, to znamená i ropa a podobně. Chemické produkty, tady se jedná o nejrůznější hnojiva a vývoz hnojiv z Běloruska, to jsou tedy, tedy ty primární produkty, které jsou nasměřovány na evropský trh. Obecně tedy, co se týče sankcí, tady můžeme eh, si položit tu otázku, zda jsou ty sankce účinné nebo ne. Tady samozřejmě záleží také na poptávce z příslušných zemí. Eh, jde o to, zda jsou tedy ty restrikce komplexní či ne. Komplexní restrikce by nebyly tolik účinné, pokud by se uplatňovaly v autoritářských režimech. To znamená, že by e, došlo k vytvoření celé řady sankcí, a mělo by to mnoho negativních dopadů, mohlo by to stížit humanitární situaci obecné populace. Když se zaměřím konkrétně na Bělorusko, tak zavedení eh, takovýchto restrikcí by mohlo jít cestou například embarga na obchod, to znamená na vývozu ropy, ropných produktů a právě těch hnojiv. To jsou tedy hlavní vývozní artikly jak do Ruska, tak do Evropské unie. Mělo by to tedy hospodářské dopady, mohlo by to mít dopady i na příslušné obchodní partnery a to by rozhodně zhoršilo tedy obchodní situaci Běloruska. To znamená, Bělorusko si uvědomí, že může ztratit svoji obchodní pozici, že to může vést i k určitým problémům v obchodování s Ruskem a eventuálně i k určitým procesům privatizace. A sankce by tedy postihly tu nejen tu vládní eh, elitu, ale mělo by to dopad tedy i na populaci. A ta by byla teda postižena úplně nejhůře. Takže tady, eh, co vyplývá z té studie? Soustředit se na ty nejbohatší podnikatele a na jejich majetek. To bude znamenat, eh, že to bude mít větší ehm, finanční dopad eh, pro jejich podnikání. Postihne to tady také jejich vedlejší aktivity. To znamená, že takto zacílené sankce mohou vést k tomu, že ti běloruští podnikatelé, příslušná elita budou ještě více lobovat eh, u vlády a s tím, že tedy může dojít k ohrožení podnikání v zemi. My víme, že například někteří členové Lukašenkovy rodiny jsou hodně zapojeni do podnikání v těchto oblastech. Jsou to tedy vysoce eh, vyprofilovaní podnikatelé. Co se týče závěru, já bych tady asi přeskočila ty závěry a přešla hned k doporučením, protože eh, to je důležité, eh, na to se soustředí doporučení pro Bělorusko. Takže ze symbolického hlediska ta politika cestovních sankcí, v té by se mělo pokračovat. To znamená, máme tu tedy ten seznam těch jednotlivců, kteří jsou zodpovědní za opresy, e, s tím by se mělo pokračovat a i navýšit, pokud tu dojde k novým zjištěním. Stejně tak zbrojní embargo má takovou symbolickou roli. A samozřejmě na Bělorusku nenahlížíme na nějakou zbrojní mocnost. Eh, ty klíčově soustředěné sankce na podnikatele, eh, ty by měly být eh, zachovány, měly by být tím hlavním pilířem evropské sankční strategie vůči Bělorusku. V nedávné době došlo k propuštění dvou opozičních lídrů, takže se prokázalo, že tento druh sankcí je účinný nástroj. Jedním z nich eh, byl mm, prezidentský kandidát. Ale i přesto, že se prokázalo, že mají tedy částečný úspěch tyto ekonomické sankce, tak je ještě předběžné s jejich platností ukončovat, protože stále je tu ještě několik e, politických vězňů, e, kteří jsou tedy zadržováni a změna režimu, jak si ještě bohužel e, k tomu nedošlo. Pak, co se týče zhoršení politické situace, v případě tohoto tento černý seznam těch klíčových podnikatelů by tedy mohl být rozšířen. Uh, takže je zapotřebí i nadále posilovat ten závazek Evropské unie vůči běloruskému lidu, občanské společnosti, podporovat je a všechny ty nevládní organizace. Jedním tím klíčem úspěchu těch eh, cílených sankcí je tedy to, že ty sankce opravdu budou pouze mít minimální dopad na populaci. Evropská unie je samozřejmě silně zavázána, že bude uplatňovat tyto hospodářsky zacílené sankce, ale samozřejmě nepřeje si, aby to mělo nějaký negativní dopad na určité strategické investiční Eh, příležitosti některých eh, zemí. My víme, že například konkrétně Slovinsko má tyto zájmy v této konkrétní zemi. Já vám tímto velice děkuji za pozornost, těším se na vaše otázky a pokud si budete přát, tak se rozhovořím více na některá daná témata. Děkuji, nyní má slovo pan Vigant. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za tuto možnost hovořit zde o tématu sankcí a Běloruska. Tato diskuze ta přichází ve velmi důležitý okamžik po ta poměrně ta náročném nebo intenzivním období evropsko-běloruských eh, vztahů na jaře. A e, máme tady různé události, například e, v září e, volby v Bělorusku a, a potom také každoroční přepracování restriktivních opatření ze strany Evropské unie, které proběhne v říjnu. Bohužel dochází k dalšímu zhoršování při dodržování lidských práv v Bělorusku, pokud je o právní stát a demokratické principy a e, stále jsou tady političtí vězni. První tři měsíce tohoto roku byly charakterizovány velkým e, posílením e, restriktivních opatření Evropské unie a v lednu rada přijala eh, důležitá rozhodnutí, kde se snažila rozšířit kritéria pro sankce, eh, tak, aby se to přizpůsobilo eh, tomu zhoršování se režimu, aby tady byly právní, byl dobrý právní základ a právní kritéria tedy byla rozšířena tak, aby pokrývala nejenom represe po prosincových událostech v roce 2010, ale také ty, kteří vlastně mají prospěch z toho, že podporují režim a také, aby se to stahovalo na osoby, které jsou zodpovědné za velké porušování lidských práv eh, nebo za eh, potírání politické opozice a tak dále. Už je tady zákaz cestování, embargo na zbraně. To už existuje, ale vedle toho jsme eh, tady ještě rozšířili počet osob, které budou pokryty zákazem cestování a zároveň jsme také eh, zavedli eh, zacílené obchodní sankce proti obchodním elitám Běloruska. Už jsme to tady slyšeli od předchozí řečnice. V přesnu Rada pro zahraniční záležitosti rozhodla velmi konkrétně. Bylo to zatím nejnáročnější rozhodnutí Rady vůči Bělorusku a na eh, seznam eh, restriktivních opatření bylo dodáno dalších 12 osob, eh, prominentní biznesmen například a dalších, byly tam přidány další ekonomické subjekty. Tyto diskuse samozřejmě mezi členskými státy někdy byly poměrně obtížné, protože tyto sankce mají konkrétní ekonomické dopady také v některých z našich členských států, i když je to trochu jiné než v případě Sýrie a Iránu. Velmi eh, viditelná reakce ze strany Běloruska svědčí o tom, eh, že to, že jsme se zaměřili na tyto osoby, eh, včetně pana Pevtěva, který už byl na seznamu, a také to zaměření na ty um, subjekty, které profitují z podpory režimu, že to vše vyvolává nebo ovlivňuje nějaké osobní zájmy v Bělorusku. To bylo zdůrazněno také ve zprávě parlamentu, o kterém jsme slyšeli. Filozofie rady byla zaměřena na to, že je potřeba minimálně minimalizovat eh, negativní dopad na běloruské obyvatelstvo v širším slova smyslu. To je jedno z hlavních doporučení ze zmíněné zprávy. A možná je to paradox, ale eh, přesto bych to chtěl zdůraznit. My jsme eh, samozřejmě uvalili sankce, ale zároveň Tady došlo eh, k navýšení exportu do Evropské unie z Běloruska o 69%, ale eh, přesto tady máme eh, cílené sankce, nemáme tady celkové embargo. Po lednu roku 2011, po té, co Rada pro záležitosti tam aktivovala některé Eh, sankce, tak se to eh, týkalo eh, asi 243 osob, což je 32 podniků. Pardon. Restriktivní opatření ovšem byla často neefektivní. Situaci posuzujeme tak, že restriktivní opatření Evropské unie byly ovšem velice důležitá pro rozhodování Minsku a to, že i nadále vytváříme tlak na vládu, asi přispělo k tomu, že bylo eh, propuštěno několik z 23 eh, vojen, mm, politických vězňů, které byly v minulém roce eh, propuštěny. Mezi srpnem a říjnem 2011 bylo propuštěno 21 a dva byly propuštěny v dubnu tohoto roku. Rada pro zahraniční záležitosti v březnu zdůraznila, že restriktivní opatření zůstávají otevřená, budou neustále upravována a Rada bude jmenovat osoby a subjekty, které mají prospěch ze spolupráce s režimem, dokud nebudou propuštěny všichni političtí vězni. Pokud pan předseda dovolí, tak bych rád dodal několik slov o širší situaci mezi Běloruskem a Evropskou uní. V Dubnu byly eh, propuštěni eh, pan Sanikov a Bandarenko, dva političtí vězni, a to je velice dobrá zpráva. A nedávno, nebo krátce poté, eh, se také vrátil náš velvyslanec do Minska. Ale nesouviselo to s tímto propuštěním ani eh, se vztahy eh, s Běloruskem. Byl to krok, který jsme provedli po koordinaci se všemi členskými státy. Tento pozitivní eh, vývoj od května umožnil dočasně snížit napětí mezi našimi vztahy a vlastně to vytvořilo určité možnosti, které musíme využít. Minsk musí především tyto možnosti využít. Navzdory této situaci je tady ještě mnoha oblastí, kde pociťujeme silné znepokojení. V minulých týdnech jsme zaznamenali eh, informace o zastrašování eh, obyvatelstva a eh, to například tím, že budou obyvatelé zatýkáni. A pan Parfiakov po té, co protestoval, byl propuštěn, ale byl šest měsíců eh, vězněn kvůli tomu, že eh, překročil eh, možnost svého vyjadřování a ehm, v druhém čtení byl nyní schválen zákon, který dá nyní více pravomocí výboru pro státní bezpečnost a bude tady možnost, aby kdekoliv, kdykoliv ehm, vtrhli Eh, třeba i do domácností ve dne nebo v noci. To je velice znepokojivé, to jsou eh, věci, tedy, eh, které také ovlivňují působení nevládních organizací a občanské společnosti a my doufáme, že už tady budou dělány spíše kroky pro propuštění všech vězňů, ale nevidíme tady proto žádné signály. Vě, političtí vězni dále propuštěni nejsou, takže Eh, hledáme eh, další kroky, tak, aby tady byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny, aby se přiblížilo Bělorusko k mezinárodním standardům. Naše politika vůči Bělorusku tedy zůstává i nadále eh, nezměněná, alespoň prozatím. Propuštění pana Bandarenkova a druhého vězně nevedly k tomu, že by teď byla na tahu Evropská unie, naopak natahuje stále Bělorusko. Je jasné, že všichni političtí vězni musí být propuštěni a občanská a politická práva těchto lidí musí být znovu eh, udělena, než Evropská unie eh, stáhne svá restriktivní opatření. V tuto chvíli zvyšujeme naše úsilí, abychom eh, se, se angažovali, abychom spolupracovali s občanskou společností a, a, a zkrátka splnili i doporučení zprávy Evropského parlamentu. Teď několik dalších věcí, například otázka uvolňování vízového vzájemného styku. Eh, v červnu minulého roku komise nabídla Bělorusku, že se začne vyjednávat o eh, uvolnění vízového styku, o dohodách eh, v této oblasti ve prospěch širšího obyvatelstva. To je velice atraktivní cena pro naše partnery, pro třetí země. Ale, ne, ale oficiálně na to vláda nějak nereagovala a Minsk není ochotný usnadnit cestování pro své obyvatelstvo, eh, dokud eh, tady bude 243 osob pod zákazem a dokud jim nebudou udělována víza. Takže my bychom chtěli požádat členské státy, aby zvýšili eh, své úsilí v této oblasti. V přesnu jsme zahájili evropský dialog o modernizaci s občanskou společností Běloruska o nutných reformách pro modernizaci Bělorusku a také jsme hovořili o možném vývoji e, vztahů e, s Evropskou unii. E, je to věc, do které je zapojeno mnoho partnerů, spolupracujeme s členskými státy a máme tady čtyři pracovní skupiny, které se snaží tady vést celou řadu akcí a politick- připravují politické reformy. Uh, je tady snaha také o to, aby se účastnili různé strany z Běloruska. Vedli jsme také tematické semináře, eh, například o, o privatizaci. Toto všechno eh, jsou eh, naše pokusy překonat tu zablokovanou situaci a mm, vylepšit vztahy s Běloruskem. Děkuji. Hvala lepa eh, za zanimivo eh, eh, in potrebno Děkuji vám za tento zajímavý a velice důležitý příspěvek. Já nejsem zástupcem slovinské vlády, ale bylo zde zmiňováno Slovinsko a proto mě zajímá, jak celá ta věc pokračovala. Paní Porostelová, vy jste hovořila o tom, že Slovinsko sledovalo strategický zájem. Pokud vím, tak v mezinárodním tendru došlo k tomu, že se do něj zapojilo vícero zemí a Slovinsko tento tender vyhrálo. A pokud vím, tak Slovinsko nebylo proti sankcím, ale bylo proti tomu, aby se v podstatě vztahovaly na jednu konkrétní osobu. A mě by zajímalo, jak celá věc probíhala dále. Děkuji. Well, thank you very much for... Děkuji za vaši otázku. Alespoň z toho, co já vím, z informací z tisku, tak v podstatě poprvé, kdy se ta otázka zavádění eh, sankcí objevila i na úrovni Evropské komise, tak Slovinsko bylo hodně proti tomuto to rozhodnutí. Zvažovala se určitá možnost investičního projektu a v Bělorusku pro nadcházející roky eh, vybudování hotel Kampinsky což mělo zahrnout eh, právě i slovinské podnikatele. Tento projekt tedy eh, zahrnoval právě toho podnikatele Juri Chyže a um, byl tu určitý takový postoj, který byl překvapivý, došlo tedy k zavedení sankce vůči konkrétním podnikatelům i v rámci tedy již probíhajícího projektu. Měli jsme tu tedy již několik takových případů, jako toho Pevtěva. Ale jak jsem to alespoň já pochopila z těch reakcí slovinské vlády, přáli si postupovat tedy opatrně, řádně proskoumat, jaký by mohly mít dopad ty zavedené sankce cílené na konkrétní osoby a přáli si mít tu opravdu to vše podloženo důkazy um, toho, jak by to probíhalo v případě postihu vůči této konkrétní osobě, toho Juriho Chize, pokud by se zavedly například ty cestovní sankce vůči němu. Došlo k tomu pak v rámci druhého kola diskuzi, sankce vůči němu byly uplatněny, protože byly poskytnuty důkazy, že on je opravdu napojen na tu opresivní elitu. A to samé pak následovalo i v případě Ternavského. Kollege Ja, eh, meneer de voorzitter. Děkuji vám, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel o něco později, nicméně téma Běloruska mi velmi leží na srdci. Zvláště nyní, když mám před sebou eh, text spisovatele Viktora Matyjeviče z Běloruska. A on zde líčí takový skličující pocit dostavují se pod tlakem bezpečnostních složek, které tlačí na občany, kteří se odvažují vyjadřovat svůj eh, politický názor. A je to opravdu tak stísňující, že si musíme položit otázku, jaký dopad mohou mít sankce, když běloruské vedení takovýmto způsobem zachází s lidmi, kteří mají odlišný politický názor. Ty metody, které používají. Například používání internetu. Internet už se několik let používá k tomu, aby byli diskreditováni například spisovatele nebo disidenti a pod jejich jménem jsou potom na internetu eh, publikovány nějaké eh, falšované články a různé pomlouvačné články nebo články a jsou publikovány pod jejich jménem, oni jsou z toho zdešeni. A nebo jsou zatýkáni lidé, kteří jsou považováni za politickou hrozbu Běloruska, potom jsou vysvlékáni do naha a filmování. Zmiňovaný text nyní vyšel v Berlíně a nyní je otázka, co se s autorem stane. A já bych se chtěl zeptat, Jaký dopad mají vůbec funkce, když si uvědomíte, že je zde ten neslíchaný tlak běloruských státních orgánů, ale i tajných služeb KGB a Lukašenka a tento tlak je zde nadále. Děkuji. Vidím, že už se nikdo další nehlásí. Kolega Paleckis dorazil z letiště. Ne, nebo to nestihl. Pan Belder byl odvážený, protože Nizozemsko už ve fotbale také nemá co vyhájilo. Pane Vigande, chtěl byste vy něco říci? A nebo paní Korosteleva? Jenom bych řekl, že Eh, ty metody, které tady zmínil pan Belder, jsou velice znepokojivé, nebo je to velice znepokojivé a naši kolegové, eh, kteří působí v Minsku, tak eh, ti to vnímají jako velice depresivní, když vidí, jaké represivní mašinérie funguje a diplomaté jsou také velmi často předmětem nátlaku. Samozřejmě to není obdobné Eh, s tlakem, kterému jsou vystaveni někteří běloruští občané, tak jak jste to popsal, ale je tady velmi aktivní občanská společnost, je velice angažovaná, odhodlaná, mají velmi jasné představy o budoucnosti, o tom, že je potřeba provést tady reformy v ekonomické i politické sféře. Je zajímavé, že tato občanská společnost a také mnozí zástupci opozice chtějí společně s Evropou provést důležité kroky pro to, aby se překonal ten současný stav, aby tady byly skutečné reformy, pluralismus, aby došlo ke skutečnému privatizačnímu procesu a aby eh, tedy mohl být nastaven právní stát. Tito lidé, eh, kteří chtějí, abychom s nimi spolupracovali, také zároveň říkají, že je potřeba do toho zahnout zástupce vlády, protože je potřeba, aby do toho byli zapojeni lidé, e, kteří se vyznají e, v té podstatě a je potřeba tady, aby i ministři se všemi spolupracovali na té cestě k lepší budoucnosti. Takže my chceme zůstat e, na cestě v tomto dialogu a chceme tam do toho zahrnout i zástupce vlády, odborníky a aby se odstranily ty problémy, které tam jsou a tohoto úsilí se nevzdáme. Já doufám, že vy nás eh, budete na této cestě podporovat. Děkuji vám. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, anebo ještě paní Korostoleva? Ne. Paní Korostoleva, chtěl bych říci, my jsme si pečlivě vyslechli zprávu o vašem dokumentu. Velice si vážíme vámi vypracované zprávy i metod. Jsme si vědomi, že v Bělorusku panuje velký tlak a je svoboda médií není zcela zaručena v Bělorusku. Takže Takový tlak, který, k kterému dochází, jde spíše k tíži dané zemi. A rád bych vás podpořil ve vaší činnosti a chci vás vyzvat, abyste nadále úspěšně ve své práci pokračovala. My se nyní dostáváme k dalšímu tématu a to je otázka Ukrajiny a dohody o přidružení mezi EU takže se dostáváme od země politických vězňů ke zemi lidí, kteří jsou vězněni z politických důvodů, takže není to úplně to tež, ale je to podobný směr, zvláště pokud se ta situace bude nadále tímto směrem eh, rozvíjet. A chtěli bychom vyzvat pana Viganda, aby nám něco řekl k dané situaci ze svého pohledu. Ale do zkuze by nás chtěl uvést pan Tenok jménem pana Legutka. Ano, nevidíme tady žádné z polských kolegů. Pan Koval to není, paní, pan Legutko také ne. Asi dnes zavřeli varšavské letiště. Tak Charlesy, prosím. Mr. Uh, Pane předsedo, bohužel kolega Legutko je spožděn, zřejmě někde zdržen v dopravě ale určitě na cestě jsem. No a v mezidobí tedy eh, mne požádal, abych položil panu Vigandovi jeho jménem několik otázek. A já jsem je tedy obdržel před malou chvílí. Rádi bychom si, pane Vigande, od vás vyslechli, jaký je stav eh, vývoje věcí s tou dohodou o asociační dohodou, jaká je pozice rady ohledně asociační dohody a také názory na eh, zadržení paní Timošenkovi, co vlastně očekávají členské státy od, Ukrajiny v případě, že tato dohoda bude podepsána a co, když nebudou splněny všechny nezbytné podmínky. Bude to do nekonečna odkládáno, bude tedy v mezidobí se uplatňovat stávající PCA. Budeme tu mít tedy i určité menší podmínky, co se týče asociační dohody kolik států se k tomuto musí připojit a jaké jsou plány Evropské služby pro vnější činnost pro nadcházejících několik měsíců. Takže to je několik takových návrhů pro zamyšlení a na eventuální odpověď, kterou by si přál vyslechnout kolega Legutko. Dank. Nevigan. Pan Vígan, prosím. Fozicna. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám také, pane Tenoku, že jste zde zastí- nastínil celou řadu otázek. Nejsem si jist, zdává mohu definitivně odpovědět na všechny vaše otázky, protože ono to bude zásadně záviset na tom, jak se situace na Ukrajině bude vyvíjet v příštích měsících a jaké bude na základě toho možné učinit rozhodnutí. Ve Štrasburku komisař Fíle a náš generální tajemník Prkovský promluvil na zasedání příslušného výboru. Znamená, došlo k setkání se členy Evropského parlamentu a myslím si, že nastal čas, abychom znovu i v tomto výboru projednávali situaci Ukrajiny. My si ceníme tohoto zájmu z vaší strany o vývoj situace na Ukrajině. E, víme, že jste v posledních týdnech několikrát vycestovali do Ukrajiny, stejně tak víme, že to byla iniciativa předsedy, um, předsedy e, parlamentu pana Šulce, pak také víme, e, že k čemu došlo k rozhodnutí Eh, premiéra Azarova po setkání s několika politiky v květnu tohoto roku, tedy díky i nátlaku Petra Coxe na to, aby tedy došlo k propuštění paní Timošenko. Víme tedy, eh, že eh, by se toto mělo týkat následně i, kandida- i dvou minulých eh, premiérů, pana Lučenka a Ivašenka, a pak je tu ještě několik dalších eh, politiků, to znamená, tyto případy by měly být dále pod dohledem a existuje tu tedy eventualita, že dojde k jejich vyřešení. Pane Tonoku, k vašim konkrétním otázkám. Možná bych to ještě doplnil, co se týče tedy té stávající situace, pohovořil také i o budoucnosti tohoto projektu. V polovině května, předtím než došlo k zasedání Rady pro spolupráci, proběhla taková orientační debata mezi 27 ministry zahraničí právě o politice vůči Ukrajině za daných okolností. Parlament eh, to měl novou eh, rezoluci z 24. května právě týkající se situace v Ukrajině. Ukrajina postupně tedy um, již vstupuje do volebního kampaně. Nadcházející volby v říjnu budou takovým dalším testem, který zhodnotí to, jak příslušné orgány respektují ten závazek, že tedy volby proběhnou tak, jak vyžadují mezinárodní normy. Bude tam maximální počet pozorovatelů za OSCE a podobné organizace a měli bychom využít těchto, této příležitosti, abychom zajistili opravdu eh, čestný průběh a spravedlivý průběh eh, voleb a nejen v samotný ten den voleb, ale i v tom předchozím období. Vztahy s Ukrajinou a jejich vývoj, myslím si, že všechny uh, instituce Evropské unie to chápou stejně, že tedy tato dohoda o přidružení může eh, na pomoci této integrace Ukrajiny a může znamenat také nové hospodářské příležitosti a sama o sobě může přispět k průběhu plnění um, e, nezbytných reform. A to samozřejmě za podmínky, že bude řádně implementována. Obě strany nahlížejí na text této dohody jakožto velice ambiciozní text, jaký kdy Evropská unie podepsala s třetí zemí. Uh, Hovoří se tam tedy o sdílení společných hodnot, ale také o navýšení obchodních příležitostí, o přibližování se k evropskému AKI a k obecné modernizaci institucí v Ukrajině a také navýšení vládních standardů. Následně, co očekáváme od Ukrajiny, tedy aby tato dohoda fungovala? V první řadě nezbytná strategie, eh, která by omezila, omezovala toto vykonávání selektivní spravedlnosti, jako byl případ paní Timošenko nebo podobných, aby k něčemu takovému nedošlo. Dále průběh parlamentních voleb, který by měl být v souladu s mezinárodními normami a za třetí znovu zapracovat na těch zpomalených reformách, na které jsme poukázali již před několika lety a o kterých se hovoří tedy v té společné agendě o přidružení. Tato agenda, agenda by měla právě usnadnit vstup v platnost eh, té komplexní a hloubkové eh, obchodní eh, zóny. Evropská unie samozřejmě zblízka sleduje i interní vývoj na politické scéně této sousední země. Uh, Víme, že došlo k několika soudním řízením s bývalými členy vlády, je to tedy případ paní Timošenko, ale i bývalý ministr zahraničí Lučenko, ministr obrany Ivašenko, pan Filipčuk, ministr životního prostředí. Všichni tito jsou tedy nyní zadrženi. Evropská unie má ambiciozní plány vůči Ukrajině a myslíme si, že nyní dříve více než kdy jindy je důležité vést aktivní dialog s Kyjevem. Jsou tu určitá odvětví a určité věci, kde si myslíme, že se nám opravdu daří eh, dosáhnout úspěchu. Podporujeme je eh, ve vyvíjení tedy solidní strategie, která by vedla k řízení a provedení veřejné reformy a následně by tedy mohla být znovu obnovena i finanční pomoc Ukrajině. Dalším krokem je soudní reforma, vylepšení podnikatelského prostředí, vytvoření nového druhu podnikatelského dialogu. A dále a ropovody, plynovody, a to je další důležité téma rozhovoru s Ukrajinou. Je třeba zmodernizovat plynovod přes Ukrajinu a to prostřednictvím zase sektorových eh, podmíněností. Dal, další oblasti, kde je třeba pokročit, to je akční plán pro liberalizaci víz. A díky tomu tedy můžeme říci, že dialog funguje. Jsou to oblasti jako vzdělání, doprava, to jsou další oblasti, kde byl zaznamenán pokrok. Samozřejmě Můžeme pokračovat ve spolupráci v dalších oblastech ještě lépe, ještě více dohloubky, ale ty klíčové kroky to budou tedy ty parlamentní volby a pak tedy ukončení té takzvané selektivní spravedlnosti. Uvidíme, jaké budou výsledky voleb, jak proběhnou reformy. Doufáme, že dobře, ale očekávání to není eh, dostatečné, protože víme, že ta řízení s paní Timošenkovou, s Lučenkem, s Ivašenkem rozhodně nebyly férové, nedostatečné důkazy, um, nesprávný průběh. Jedná se jasně o to, že jsou to významné osobnosti a celkově je to systematický problém v této zemi podklady, na kterých se zakládala žaloba, by měly být revidovány. A to za spolupráce eh, s Radou Evropy. Obžalovaní by neměli být zadržováni do doby vyřčení rozsudku. Kiev neplní rozhodnutí soudu pro lidská práva, co se týče také poskytování zdravotní péče, jako to bylo v případě paní Timošenkové. A zase samozřejmě tady je třeba na to nahlížet jako na individuální případ. Vyřešení podobných procesů v budoucnu, na to je třeba dohlížet, v případě, že se objeví nějaký další. Dále je třeba také posílit doplňkovou legislativu, to znamená konkrétně legislativu ohledně prokurátorů, advokátů, Rady spravedlnosti, celkově posílení soudního systému, statutu soudců. Tady máme určitá doporučení, která by měla být uplatňována na základě doporučení Benátské komise. Tyto reformy ale si vyžadují podporu všech stran. Je třeba zajistit, aby tento systéma, systémový problém je opravdu vyřešen a že tedy všichni občané Ukrajiny um, budou obohaceni že to bude ve prospěch všech obyvatel této země. Pak jsou tu konkrétní otázky, ale ještě bych chtěl říci, že tu máme určité oblasti, které si nevyžádaly naši plnou podporu, jak řekl pan uh, komisař Fíle minulý týden ve Štrasburku dochází k určitým případům zneužívání, je třeba na to dohlížet, i na určité případy odvolání před soudy. Vše si to vyžaduje naši pozornost. I ve zprávě vašeho výboru voláte potom, aby co nejdříve tato dohoda byla naplněna a podepsána. A v tuto chvíli probíhá tedy analýza a veškeré dokumentace, je to nějakých 1200 stran a je to tedy jedna z těch eh, nejkomplexnějších dohod, jakou kdy Evropská unie vyjednávala se třetí zemí a doufám, že veškerá tato naše snaha a úsilí nepřijde v ní več. Pokud dojde k podepsání této dohody, opravdu to může být významná a hybná síla, která povede k celkové podpoře Ukrajiny. Bude to dobré jak pro Ukrajinu, tak pro Evropskou unii, tak pro východní partnerství. Ovšem rozhodnutí to od podepsání této dohody leží v rukou rady a samozřejmě rada eh, se vyjádří na základě splnění těch hlavních podmínek, jak jsem řekl, hlavně průběhu parlamentních voleb, ukončení selektivní spravedlnosti a provedení reform. Benátská komise předložila dokument eh, který by měl přispět také k závěrečnému rozhodnutí. Máme tu naše zhodnocení a uvidíme, zda bude moci dojít tedy k podepsání. Nálada na radě je ohledně na, uh, možného načasování podepsání této smlouvy, tak si myslím, že tam panuje určitá dohoda a bude to tedy jasně záviset na vývoji situace na Ukrajině. Pokud tedy ty tři kroky, které jsem několikrát zopakoval, ty tři podmínky budou splněny, tak to určitě bude příznivé k uzavření a podepsání této dohody. Ukrajina uznává, že rozhodně před průběhem samotných voleb ta dohoda nemůže být podepsána. Výbor AFED se vyjádřil v tom smyslu, že je třeba podpořit právní stát eh, na Ukrajině, eh, plnění nezbytných podmínek a hodnot, ale uvidíme tedy, jak rychle budeme moci na cestě s touto zemí postupovat. Eh, Děkuji vám, pane Vigande. Máme už jenom relativně málo času, proto bych rád schrnul, jsou zde tři lidé, kteří se hlásí o slovo. Nejprve pan asi zpravodaj, je to tak? Takže pane Gudko má slovo jako první. Uh, thank, thank you. First, let me... Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Vigendovi za to, že přišel mezi nás a že se s námi podělil o své informace e, o této věci, která má stále více mezinárodní e, charakter a my e, začneme pracovat s těmito doporučeními a přináší nám to velkou naději, protože jsme vycházeli z toho a vycházíme stále, že je velice důležité pro Ukrajinu i Evropskou unii, aby práce na dohodě o přidružení pokračovala a aby Ukrajina byla součástí eh, širší koalice demokratických zemí. Ovšem tyto naděje byly zmařeny velmi příkrým způsobem během minulých měsíců a proto mě zajímalo, co se nejaktuálněji děje. A co můžeme v nejbližší budoucnosti očekávat. Pokud to dobře chápu, nebo Eh, ten text má tedy 1200 stran a proto není překvapivé, že jsou tam některé části, eh, Jsou tam některé části, kde máme pocit, že se to opravdu posunulo, ale v podstatě to vypadá tak, že velké reformy, volby a, a eh, potírání selektivní e, justice, solidarní justice, že to jsou věci, které tady eh, zkrátka fungují a veškerý ten pokrok, o kterém jste hovořil a který byl zatím dosažen, eh, není pokrokem z té pozice, když jsme začínali jednat o dohodě o předružení mezi EU a Ukrajinou, ale ten pokrok vlastně vychází z úrovně mnohem nižší, tedy kde se vychází z té uh, situace, která nastala během několika měsíců a která vlastně t, vedla k velkému kroku zpět. Um, jsem velice opatrný, pokud jde o další harmonogram, nebo chápu, že tady musíme být opatrní, pokud jde o harmonogram, ale byl bych velice rád, kdybyste tady některé věci upřesnil a kdybyste například naznačil, jaký vliv, jakou eh, jakým způsobem bychom to my tady v Evropském parlamentu mohli ovlivnit, abychom ty věci urychlili, protože není v našem zájmu, aby situace v Ukrajině se i nadále zhoršovala a i nadále doufáme, že můžeme udělat něco pro to, aby se to zlepšilo, že můžeme nějakým způsobem mm, spolupracovat. Děkuji vám, pane předsedo. Já téměř plně sdílím hodnocení pana Viganda, tedy že selektivní justice a začátek celého procesu směrem k volbám bude takovým lakmusovým papírkem pro to, zda se něco vyvíjí správným směrem nebo ne. Já principiálně také Eh, vítám nový trestní řád, ale dokud budou státní zástupci a soudci eh, přijímat eh, politickou objednávku, chovat se podle ní, tak tato reforma nemá příliš velkou cenu. Zvláště co se týče procesu voleb, tak Eh, jsem se včera dozvěděl nové věci, večer jsem byl ve Lvově na Svadrioně, ale ráno jsem se sešel se zástupci čtyř opozičních stran a oni mi řekli, že už nyní jsou určité náznaky v souvislosti s volbami nejen ve Lvově, ale i v Charkově, že potenciální kandidáti opozičních stran už Eh, jsou nyní tak jaksi preventivně trestně stíháni nebo stíháni nějak jinak, tak aby eh, byli odvedeni od úmyslu kandidovat. Takže se už rýsuje, že zde bude určitá nekalá hra a měli bychom být bdělí a sledovat situaci. A co se týče pana Kvaršnického kokse, tak musím říct, že bych byl radši, kdyby pan Kvašněvský byl zdrženlivější, Eh, v souvislosti s rozhovorem Gazeta Vyborča minulý týden. Není jeho úkolem hovořit o tom, kdo jak vyhraje volby. A měl by být také zdrženlivý v kritice EPP za to, že má spojence, které podporuje. On je bývalý komunistický ministr, eh, prošel politickým zratem velmi E, úspěšně i ve spolupráci s různými oligarchy a mně se potom líbí, když opravdu, když takový lidé prostě kritizují evropské politické strany, které nespolupracují s takovými pochodnými strukturami. Myslím si, že zde měl spíše mlčet. A myslím si, že se nebude jednat o férové eh, volby, když budou opozičníci ve vězení. Tak děkuji vám za pozornost. Möchte Ihnen nochmal verdanken. Děkuji. A také bych vám chtěl poděkovat, že jste minulý týden s paní Harms velice odvážně vystoupili a zasadil se o právní stát na Ukrajině. A pane předsedo, já také nemám otázku na pana Víganda. To stanovisko, které zde bylo předneseno, považuji za jasné, důsledné a správné a jménem své frakce to mohu jedině podpořit. Rád bych zde jenom dokreslil určitý obrázek. Paní Harms a já jsme měli možnost hovořit eh, s Julí Temošenkovou, kterou jsme navštívili, potom jsme hovořili s premiérem Azarovem a Eh, Julie Timošenková děkuje Evropskému parlamentu, což tímto vyřizuji. Je velice potěšena, že se k ní stavíme jasně a solidárně a také viděla eh, demonstraci Evropského parlamentu frakce EPP ve Štrasburku, sleduje to v televizi. Je to velice odvážná žena, které se podařilo sjednotit opozici, když je na nemocničním lůžku. Spojilo se deset politických stran, které uvedou Tymošenkovou na prvním místě volební kandidátky. Já bych zde jenom navázal na to, co říkal pan Karel, že už nyní probíhá předvolební kampaně velice neférovým způsobem, například různými úplatky, e, se protěžují určití přímí kandidáti a my jako Evropská unie bychom se už nyní měli intenzivně starat o tuto předvolební kampaň, protože to je jasná mocenská kampaň a pozice jasně jasně řekla, že bude-li mít absolutní většinu, tak zažádá o vyjádření nedůvěry prezidentu Janukovičovi a může nastat to, že eh, bude tedy eh, sesazen ze své funkce. A víme, jak tomu bylo v roce 2004 s manipulacemi a podobně. Paní Temošenková je na tom relativně dobře vyjádřila svůj dík také Eh, kancléřce. Eh, lékaři z Charité se snažili opravdu vyvinout pro ní odpovídající terapii a já mám takový dojem, že ukrajinská strana relativně rychle pořadila eh, příslušnou potřebnou lékařskou techniku, nicméně ona, se nas, ona je v bezpečnostním traktu nemocnice a je to určitý psychologický teror, protože 24 hodin denně ji sledují kamery ve vedlejší místnosti, sedí důstojníci a sledují každý jeho pohyb. A to jsou okolnosti, za nich se člověk těžko uzdravuje. Já ostatně vůbec nevím o nikom, kdo by se nějak uzdravil ve eh, vězení. Eh, potom také probíhá hm, taková diskreditační kampaň, kdy eh, prezident přes eh, Bloom, agenturu Bloomberg eh, eh, rozšířil to, že Timošenková je podezřelá z vraždy. Známe to i odinut, že to někdo takto prostě prohlásí, aniž by předložil důkazy v právním státu. Platí presumce neviny, ale v totalitních zemích a nedemokratických zemích asi stačí, když obviní prezident někoho z něčeho. Já mám pocit, že Azarev trochu je tlačen ke zdi, oni by měli eh, rádi asociační dohodu, nicméně dohoda o volném obchodu bez politické svobody, toť otázka, zda bychom byli ochotní jít touto cestou. Ono je podle mého názoru zde takové úsilí najít řešení, aniž by ztratili e, tvář. Kdyby například eh, Timošenková e, požádala o milost prezidenta, tak by tím jak si přiznala vinu, ale ona není ochotná toto učinit, protože a její osud není takový jako osud mnoha jiných e, zatčených, které neznáme. Například bývalý ministr vnitra dostal velice záhadnou žloutenku ve vězení, je ohrožen na životě, onemocněl, nikdo neví proč a jak, ale prostě na v Ukrajině takto záhadně eh, onemocní různí politikové nebo bývalí politikové. Chci říct, že parlamentní volby je to nejdůležitější, o, bych, o co bychom se měli zajímat také eh, ta problematika selektivní justice a jejich obětí a také otázka reform, tak jak jste o tom, pane Vigande, hovořil. To je jádro našeho úsilí. Yes, thank you. Um... Děkuji eh, za informace, které jsme od vás získali, pokud jde o selektivní eh, justici a také mě tady zajímaly některé další věci, které se dějí v Ukrajině. 20. května jsem se snažila eh, zúčastnit se prvního KF pochodu, ale Eh, dva z organizátorů eh, byli eh, zbyti a jak se zdá, tak Ukrajina tady nedokáže nebo nezarušuje svobodu schromažďování, nechtěli chránit skupinu 18 eh, eh, mírově demonstrujících lidí oproti eh, stovkám extremistů. Ukrajinský parlament v tuto chvíli diskutuje o zákonu proti gejům, kde by dokonce i někdo, kdo prodává noviny, kde jsou nějaké informace o homosexuálech, by mohl skončit pět let ve vězení. Bez ohledu na to, ať už si myslíte cokoliv o pochodu gejů, tak toto jsou e, velká provinění oproti e, základním hodnotám Evropské unie, kde máme e, zatkotvenou svobodu proti diskriminaci, tedy nediskriminaci, svobodu tisku a tak dále. A mě by zajímalo, jak se tedy řeší tyto záležitosti. Uh, Vážený pane předsedo, já budu mluvit stručně jsem koordinátorkou frakce ALDE a chci říci, že stanovisko ESVČ plně podporujeme, tak jak ho zde prezentován pan eh, Vígand a také ten celý přístup podporujeme. Jde o nápravu toho, co je delikátně nazýváno selektivní justicí. My to plně podporujeme a jak jistě více, tak eh, jak vedoucí skupiny Chiefer Hofstadt, tak Hans van Bále, eh, mezinárodních liberálů, také byli v Kijevě a vedli dlouhou rozpravu s paní Timošenkovou. Ostatně byli také svědky eh, těch okolností, kdy ona je zadržována v nemocnici, takže chci říci, že máte naši plnou podporu, máte plnou podporu naší frakce. Well, thank you very much. Uh, Děkuji za uh, váš vstřícný přístup. Já si myslím, že v tuto chvíli tento vstřícný přístup vidím ve všech politických skupinách a to je velice důležité, protože uh, hodnoty, které vychází z našeho, eh, naší politiky sousedství, eh, neboli tyto věci zkrátka říkají, že chceme mít eh, velmi ambiciozní vztahy a že si přejeme tyto věci, aby, aby ty naše partneři dodržovali, pokud s námi chtějí prohlubovat vztahy. Pan Legutko hovořil o tom, jaký vliv má Evropský parlament. Já si myslím, že máte velký eh, vliv a možnost eh, uplatňovat tlak a už ho vlastně i uplatňujete tím, že velmi pečlivě zkoumáte to, co se děje v Ukrajině. Mnozí z vás se angažují velmi konkrétně, tak jak eh, o tom hovořil také pan předseda. Pokud se někdy dostaneme E, do toho bodu a já doufám, že se nám to podaří, budeme na tom pracovat. Tedy pokud to dospěje tak daleko, že rada e, zváží nějakou e, přechodnou aplikaci, tak tam bude potřeba samozřejmě přijmout rozhodnutí podpisu a já si myslím, že pan komisař o obchodu řekl, že i když to není ve smlouvě, tak přesto bude konzultovat s parlamentem tyto věci předtím, než přijme nějaké takové rozhodnutí nebo než dělá takový návrh radě eh, o tom, jak dále postupovat. Máme tady také formální práva, pokud jde o ratifikaci, práva vycházející ze smlouvy. Ratifikace to je proces, který samozřejmě zahrnuje Evropský parlament, stejně jako národní parlamenty. A Ukrajina si také uvědomuje, že není možné, aby tato dohoda vstoupila v platnost, pokud se významně, významně nezmění politická situace eh, a eh, pokud tam nebudou demokraticky zvolení zástupci eh, v parlamentu. Takže to jsou věci, pokud jde o možnost, jak ovlivnit prá- vylepšení právní a politické situace. A teď ještě stručně na to, co říkal pan Gáler, je nám jasné, že pokud jde o nové eh, eh, trestní procesní právo, tak tam jsme samozřejmě si okamžitě nezískali vítězství, ale bez nového um, trestního zákonníku. Tento trestní systém tady pochází ze, z kdysi Sovětského svazu a je to velice důležitý krok, který jsme požadovali a které dřívější vlády nezvládly. A musíme dbát na to, aby to bylo opravdu v realitě uplatňováno a k tomu potřebujeme ty další zákony. Máte pravdu, až se budou jmenovat soudci, až jak se budou například chovat eh, státní zástupci, jak budou uplatňována pravidla, tam to vše bude muset být zohledňováno. A prvním testem budou eh, tyto procesy nebo ta řízení, která budou velice sledována v těch případech, kde jsme o tom hovořili. Potom ta otázka, o které hovořila paní Cornelisen, tak tam práva menšin jsou porušována. Měli jsme velmi znepokojivé události v Kijevu, kde eh, lesby, gejové a transexuálové plánovali určité aktivity a eh, těch aktivity byly eh, přerušeny, znemožněny a policie byla zcela pasivní a nezakročila. A vysoká představitelka tam k tomu také vydala prohlášení u této příležitosti, vyjádřila své znepokojení. A já bych chtěl připomenout, že pokud jde o diskriminaci, tak součástí akčního plánu pro liberalizaci víc máme požadavek, aby existovala opravdu komplexní legislativa v této oblasti, eh, která by odpovídala normám nebo standardům eh, Eh, Rady Evropy a také eh, legislativě společenství o nediskriminaci. Takže tak to je a samozřejmě to vyžaduje velikou politickou odvahu toto prosadit. V Moldavsku jsme viděli, jak moc je potřeba se do toho vkládat, aby bylo možné tyto věci prosadit a moldavská vláda eh, nakonec toto prosadila, navzdory, že tam bude byla velká eh, opozice ze strany společnosti, ze strany některých politických eh, hnutí. A my se o to opravdu snažíme i v jiných zemích eh, na východu od Evropské unie, kde jsme se dohodli, že tyto kroky budou přijaty na oplátku za liberalizaci vízového styku. Děkuji vám, pane Vígande, děkuji vám, vážené kolegyně a kolegové, za tuto rozpravu. Dovolte mi také několik poznámek, abych poděkoval předsedovi Coxovi eh, za to, že je zdrženlivý ve výkonu své funkce. A předpokládám, že to je postup týkající se celého mandátu. Za druhé bych rád řekl, že souhlasím s panem Vígandem a učinili taky kolegyně a kolegové Máme velký zájem na tom, aby rozvoj na Ukrajině byl takový, aby smlouva mohla vstoupit v platnost a v účinnost. A jak byste o tom hovořil, pane Víkande, o podpisu a schválení radou, i u nás to tak platí, že většina v plénu je pro ratifikační proces. Můžeme to říci i drastičtěji fotbalovou terminologii, že míč je teď na straně ukrajinského prezidenta a my si to všichni uvědomujeme, že tomu tak je. Rád bych také vyjádřil, že to, co zde říkal pan Šulc o selektivní justici, která už je aplikována i regionálně, že my to vnímáme. Nejde jenom o paní Timošenkovou, ale je zde celá řada významných politiků a očividně jde nyní také o otázky, které souvisejí s lokálními kandidáty. Jde o to, že se lidé dostávají pod tlak, eh, pokud chtějí vůbec pomáhat, tak už tehdy se dostanou pod tlak a jsou vyšetřováni. Já bych rád řekl jasně jednu věc. Nebudou to svobodné volby, pouze pokud vše bude hladce probíhat v den voleb, ale záleží také na tom, zda mohou kandidovat kandidáti opozice a za jakých okolností mohou kandidovat. I to patří k celkovému pozorování voleb. Nepatří k tomu pouze ten konkrétní den voleb, zda vše proběhlo správně, při vhazování lístků do volebních uren a měli bychom jasně dát najevo, že budeme situaci sledovat a přejeme-li si rozumný pro, eh, proces, tak jistě Evropský parlament bude ochoten rychle uzavřít ratifikaci, ale na nás nyní tolik eh, nezáleží a doufáme, že nedojde k nějakému chybnému vývoji eh, na Ukrajině, ale jde o to, že jde o vývoj, který souvisí se svobodou a blahem lidí na Ukrajině. A to by nám mělo ležet na srdci. Pane Vígande, přeji vám vše dobré. A musím uznat, že jste dnes eh, projevil, že dokonale znáte své téma a svoji práci. Takže děkuji, že jste přišel mezi nás.